Milí kolegové, prosím, posaďte se. Budeme pokračovat. A dovolte, abych uvedl, že náš program byl pozměněn dnes ráno. A to z časových důvodů se nám nepodařilo ho vysvěchnout Claire Mody o kontrole financování nevládních organizací. Claire Moody tedy nemohla se vyjádřit a souhlasila, že nám eh, představí zprávu na konci dnešní schůze. A tímto dávám slovo Jencovi Gejerovi eh, na téma společná pravidla v oblasti civilního letectví. Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Úkol, který jsem dostal, spočíval v tom, abych eh, se eh, zabýval eh, změněným nařízením pro agenturu Evropské unie pro bezpečnost letectví, a to těmi částmi, které se týkají rozpočtu. Tato společná pravidla jsou součástí strategie z roku 2015 pro zlepšení konkurenceschopnosti a eh, de facto tady tato nová, nové nařízení je součástí tohoto úsilí. Eh, tato agentura se financuje různými poplatky za své služby, certifikace, a také z malé části z unijního rozpočtu a z ještě menší části jsou z té eh, příspěvky třetích zemí. To znamená, že ve financování rozpočtu EASI máme dvojitou strukturu, což eh, samozřejmě vede k určitým nákladům Eh, které by nevznikaly, kdybychom měli takový běžný, obecný rozpočtový přístup, tak jak to navrhuji. Eh, tak to by došlo ke zjednodušení administrativy, a bylo by to díky tomu, že by byly jasně rozděleny úkoly, které financují, financuje letecké odvětví a mezi úkoly financovanými z veřejných rozpočtů. Prostě bylo by to tam jasně odděleno, což zatím není. Takže eh, zkuste mi vysvětlit, Eh, jak eh, se, z čeho se skládá plat šéfa EASY. Když tedy část financování je z poplatků z leteckého průmyslu za certifikace a část tedy souvisí s úředními a veřejnými úkoly, čili skutečně je poměrně těžko říct, jak to je co je vlastně financováno z poplatku a co z veřejných peněz. Výše těch poplatků navíc se pouze odhaduje. Jsou to sice relativně spolehlivá data, ale rozhodně to nejsou data, která jsou přesná eh, až na čísla za desetinou čárku. No, já myslím, že to zase není to nejdůležitější protože eh, jednali jsme o tom se zástupci evropského leteckého průmyslu a výsledek je eh, ten, že pro evropský letecký průmysl není výše poplatků, ale eh, rychlost fungování této agentury, rychlost poskytování jejich služeb a pokud to bude rychlé, tak to bude znamenat konkurenční výhodu. Já si myslím, že eh, pokud k tomu budeme přistupovat takto, pak eh, bude také personál přidělován tam, kde je to právě důležitější, a ne podle eh, toho, jestli tedy je to za peníze veřejné nebo soukromé. Především by nám mělo jít o to, aby rychlost a účinnost EASY pro, tedy v, ota, v oblasti služeb pro letecký průmysl, eh, tak to by skutečně mělo být rozhodující a pak to tak také zvládneme na rozdíl od současné struktury. V současné době je personál rozdělený na část, která pracuje pro eh, letecký průmysl a eh, také část, která pracuje na veřejných úkolech. Přesto i tato EASA je eh, také cílem, respektive vztahuje se na ní Eh, ten plošný škrt, pokud se týče eh, počtu zaměstnanců, i když je to poněkud eh, nespravedlivé vzhledem k tomu, že je alespoň tedy část těch zaměstnanců financována ne z veřejných rozpočtů. získáme větší manevrovací prostor v tabulkových místech. A ten poslední eh, bod, který mi leží na srdci a který je mi tak trošku nepříjemný jako Němci, a sice, že EASA eh, pořád ještě nemá uzavřenou dohodu o sídle eh, s Německem. Já jsem se tím eh, zabýval, eh, protože to je to něco podobné jako Frontex a Polsko, nicméně toto trvá už déle, to je eh, opravdu nešvar, který už trvá příliš dlouho, takže skutečně očekáváme, že ta dohoda o sídle s EASO a Německem by měla být co nejdříve uzavřena. Děkuji, pane zpravodaji, děkuji, pane Gajere. A já eh, chci pozbudit eh, tedy vás v eh, Německu, aby podepsalo dohodu o síle z EASA, pan Serva. Děkuji, pane předsedo. Teď budu hovořit jako stínový zpravodaj za EPP. A i osobně se chci vyjádřit a zdůraznit pár věcí. Domnívám se, že bychom měli vzít do úvahy, když připravujeme rozpočet nejprve, že různé agentury mají různé role a různé úkoly a funkce. Tudíž to by měl být základ celé té analýzy. Pokud a teď mám na mysli pozměňovací návrhy, pokud bychom chtěli mít stoprocentní financování ze soukromých poplatků, tak potom tady to ve mně vzbuzuje pár otazníků. Jak se lze domnívat, že ty soukromé poplatky by, by, by eh, měly legitimně, legitimně platit za Eh, veřejné funkce, veřejné úkoly a já sama především jeden úkol a to je bezpečnost. A to přece nelze, za to nelze platit ze soukromých peněz. A to je taková zásadní otázka. To by mohlo způsobit velký chaos, kdybychom povolili dramatickou změnu, to znamená od teď toho velice pečlivě eh, eh, připraveného modelu eh, financování, univerzálního financování a hodně tady teď jsme slyšeli, především z pohledu rozpočtové kontroly, kde také zasedám, a to je otázka kolize zájmu. Nikdo nepřišel s otázkou střetu zájmu a já to tady chci zmínit. My musíme na to apelovat a další malé střední podniky. V návrhu komise se to bere velice pečlivě do úvahy. A kdybychom chtěli změnit toto, tak bychom měli si dát pozor na to, abychom nevytvořili další chaos a další zátěž pro malé střední podniky. Závěrem ještě další argumenty. Když se zeptáte samotné agentury, tak vám řekne, že jim to vůbec nepomůže. Ani jim to nezjednoduší účtování. Já se omlouvám, pane Gajere, ale já tady nechápu vůbec, o co jde eh, opustit model, který máme a dramaticky přejít, dramaticky ho změnit na úplně model jiný. Nevím, kdo ještě chce slovo, paní Holmajer možná. Um, Pane předsedo, Eh, Zeměna, pane kolego Bayer, eh, on vlastně vypracoval tuto zprávu velmi pečlivě. A já mám taky takové trošku obavy, že my tady máme takový obecný model, eh, který platí pro všechny agentury a tady také budeme narážet na potíže. Když se podívám na agentury, tak jak je to v případě Europol nebo Eurojust, tak tam samozřejmě nemůžeme eh, počítat s žádnými poplatky. To je vysloveně z rozpočtu. Eh, EASA, to je ovšem eh, dvojitá záležitost. A u té certifikace máte pravdu, že jde o rychlost. Nicméně jde také o výši těchto poplatků zejména tam, kde to neplatí velké, eh, velké firmy. Máme také desítky menších firm, které si to prostě nemohou dovolit. Čili ty už s tím potom mají potíže. A v tomto odvětví je obrovský počet malých a středním, středních podniků. Není jenom tedy eh, to záležitost Airbusu a Boeingu. Je to, jsou to opravdu desítky malých podniků. Čili já si myslím, že je problematické, eh, když eh, tvrdíme, že by to mělo být placeno vše pouze z poplatku, čili tam se musíme také zaměřit na to, co vlastně si může průmysl dovolit. Eh, je to navíc ta část asi, která by měla být zcela oproštěna od vlivů leteckého průmyslu. Ano, Toto je bezpečnost, či tato eh, agentura musí být nezávislá na firmách, ty firmy k tomu můžou nějak přispět samozřejmě, ale musí být nezávislá. Prostě tady by to vůbec nemělo být financováno z nějakých poplatků, to vlastně neděláme ani u policie. Prostě taky, aby to nebylo tak, že někteří si mohou eh, nakoupit bezpečnost a jiní ne. Čili eh, to je problém s těmi poplatky. Problém střetu zájmu. Eh, v EASE existují eh, části činnosti, které prostě musí být od těch poplatků úplně oproštěny a musí být financovány z rozpočtu EU. A to. A dále, to je třetí bod v této souvislosti, poplatky se nesmí používat k tomu, aby eh, se eh, pokrývaly, pokrýval financování těch částí, které mají být financovány z běžného eh, rozpočtu EU. To je v podstatě otázka ústavní, když se na to podívám z hlediska německého práva, francouzského práva nebo zvykového práva Eh, v Británii, tady eh, je nebezpečí, že z těch poplatků se stane skrytá daň, ze které bude financováno něco úplně jiného. A to skutečně právně třeba v Německu dovoleno není. Takže já myslím, že bychom měli pečlivě projít to, co vlastně je a co není možné, abychom se nedostali na tenký právní led. A samozřejmě nám jde o bezpečnost v letovém provozu, když tedy vidíme, že zřejmě eh, tam v tom letadle eh, vybuchla bomba umístěná na toaletě, takže skutečně eh, je na EASE, aby řekla, jak do budoucna tu obsluhu letadel na zemi učinit bezpečnost, nejpřesnější, Čili to už je de facto po druhé, co e, bomba byla ze strany soukromých firm, které mají se starat o catering a podobně, e, tedy ta bomba byla umístěna jimi na palubě letadla. Čili tady e, skutečně to financování z poplatků se mně jeví jako nevhodné a myslím, že bychom to měli spolu ještě jednou projít, abychom eh, dospěli k optimálnímu řešení. Děkuji. Děkuji. Kolega Benito Zilbaga. Děkuji, pane předsedo, jako stínový zpravodaj za funguje. Tak bych chtěl vyjádřit názor této zprávě a je zřejmé, že Sektor civilního letectví je sektor, který roste, tudíž lze tedy eh, očekávat nárůst činnosti tohoto odvětví a tudíž my zde musíme řešit problémy způsobem operativním, systematickým pro tento sektor, ale ne, že by to bylo na úkor bezpečnosti, udržitelnosti a životního prostředí. Myslíme si, že evropská norma by měla být jasná a mm, i v tomto novém scénáři e, kontextu internacionalizace a proto je třeba mít jasné předpisy. A, mm, mm, e, takže je třeba si uvědomit, kam až sahají pravomoce a předpisy členských států a kam sahají pravomoce této agentury my bychom měli získat větší váhu, tedy eh, protože hm, tato činnost je více a více mezinárodní a tudíž Evropská unie by měla být takovým veřejným objektivním garantem určitého minima, které eh, bude eh, důležité pro bezpečnost i udržitelnost sektora, sektoru. Dále z pohledu rozpočtu je to nezbytné, a to je relevantní pro náš výbor. Já si myslím, že tedy mm, tento průmysl by měl eh, mm, mm, především eh, eh, většinu těch prostředků věnovat na bezpečnost prostřednictvím tedy toho, co vybere na daních, poplatcích a tak dále. Ale nemůže přece být vystavena pouze nebo dá tam, dá na milost fluktuaci na trhu a rozvoji průmyslu. Tudíž my jsme navrhli takový systém, vyvážený systém financování, eh, kde ty příspěvky ze strany podniků, jak jsem řekla, tedy ty, popl- jak jsem řekla, ty poplatky, jsou, je, bude to určité procento z obratu, tak to se bude potom přepočítávat i a vyvažovat eh, s tím, jak ty podniky přispívají třeba do bezpečnosti dopravy, jak plní život, pros, eh, eh, kvalit, eh, cíle jako kvalita služeb, živ, ochrana životního prostředí a podobně. Takže v tomto smyslu jsme předložili pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Když se nikdo nehlásí o slovo, paní Kalvino, chcete se vyjádřit? Chce se komise vyjádřit nebo se nechce vyjádřit? Nechce. Nepřeje si to. Ano, přesto. Děkuji. Několik reakcí na ty body, které zde zazněly chci poznamenat, že současný systém financování, který je hybridní a kde příjmy odpovídají eh, poplatkům za přímo poskytnuté služby agenturou, tedy tento model je do jisté míry sofistikovaný a nevyvolal potíže s financováním. Zatím tedy nedošlo k nedostatečnému financování agentury. A pokud jde o myšlenku jít směrem k financování, které by bylo beze zbytku ze strany průmyslu, o riziku zde hovořila řada řečníků. Je třeba vytvořit správnou rovnováhu mezi nezávislostí agentury a některých obecnějších eh, veřejně prospěšných funkcích a specifických službách, které se dotýkají leteckého průmyslu, leteckého odvětví. A v případě scénáře, kdy by to bylo zcela financováno na základě poplatku leteckého odvětví, tak hrozí, že zde dojde ke střetu zájmu a k, ne, k nerovnováze v činnosti agentury. A tady bych také řekl, že nesmíme ztrácet ze zřetele příklad agentur, které jsou stoprocentně financovány příslušným odvětvím a to vyvolalo značné přebytky. A kapacita kontroly nad rámec Eh, správní rady agentury, kde jsou zastoupeny národní orgány. Schopnost tedy kontrolovat eh, tyto agentury ze strany evropských institucí je obtížnější. A ta kontinuita takového přebytku není odůvodněná a tam vidíme, že odvětví platilo asi více, než mělo. Pokud je o model financování, chtěl bych říci, že v, při, v rámci meziinstitucionálního dialogu a pracovní skupiny, která se zabývá financováním agentur, na říjnovém zasedání se chceme zabývat ehm, modelem financování a zacházení s příjmy, které nejsou z rozpočtu Evropské unie. A takto tedy můžeme řešit ty otázky, které zmínil pan Gajer ve svém návrhu. A vytvořit určitou doktrínu a dlouhodobou aplikaci určitého modelu a nikoli pouze model ad hoc pro ty agentury, které poskytují služby určitému odvětví. Myslím, že můžeme mít za to, že agentury nemají za cíl zaznamenávat nějaké zisky či přebytky. Normálně agentury mají fakturovat na základě toho, co je stojí ty prokazované služby. Ale jestli jsem dobře pochopil u té agentury, která kumuluje přebytky, tam národní orgány se obávaly konkurence vzhledem k cenám, které uplatňují národní agentury a aby nebyla aby nebyly ohrozeny národní agentury, tak se prostě eh, eh, platilo více, více fakturovalo a potom vznikl ten přebytek. Eh, je třeba tedy zjistit, zda tyto národní agentury jsou ještě užitečné, když existuje Evropská agentura. A nyní tedy dám slovo opět zpravodaji. Ähm, děkuji vám a děkuji také za všechny příspěvky. Já připouštím, že jsem se nějakou dobu zabýval myšlenkou, a možná trošku přeženu, sice e, myšlenkou, že e, by e, plně financováno měla být většina agentur. My jsme o tom uvažovali v pracovní skupině, ale já eh, možná eh, vypadá, že to takto chci, ale v textu to není. Ale pokud eh, tak, jak je to ve zprávě zapsáno, to není zcela jasné, tak jsem ochoten to přepracovat, tak aby bylo úplně jasné, že jako zpravodaj nemám nemám v úmyslu eh, proměnit EASu v agenturu, která bude stoprocentně financována z rozpočtu EU, protože eh, já si spíš myslím, že je třeba eh, tam zajistit jasné oddělení těch dvou částí agentury. Čili když tak já se můžu na ten text podívat ještě jednou, aby to bylo řečeno zcela jasně. jestliže je ten problém v tom pozměňovacím návrhu číslo 9, tak eh, samozřejmě eh, kdokoliv eh, to bude chtít vyjasnit, tak prosím, ať se přihlásím. Já osobně chci říci, že to úplně jasné na rozdělené financování soukromých a veřejných funkcí a asi eh, chci tedy, aby to bylo odděleno co nejjasněji. A v podstatě to, co eh, eh, ta agentura dělá, tak v podstatě nemůžeme zde vycházet z nějakého přesného rozpočtu a vždycky můžeme pouze odhadovat, kolik ta EASA utrží za své eh, služby leteckému průmyslu. No a já tady ještě jednou opakuji, že mně nejde o, eh, tu, eh, o to, aby ta agentura byla plně financována z evropského rozpočtu, i když teda ty bezpečnostní obavy, které tady zazněly, také sdílím, ale prostě jde o to, aby eh, tady bylo to skutečně eh, jasné oddělení a eh, také chci říci, že není naším úmyslem ruinovat malé a střední podniky příliš vysokými poplatky, protože ty části EASY, které eh, tady mají bezpečnostní služby, bezpečnostní aspekty, měly by být financovány z veřejných zdrojů. Tady je problematické to, že existuje známá povinnost snížit stavy o 5 pro administrativu obecně, ale taky to platí pro agentury, které poskytují služby a nemůžeme odložit vydávání eh, příslušných oprávnění a to platí pro civilní letectví, ale také pro orgány finanční eh, regulace a kontroly. Platí to pro orgány, které řídí pojišťovnictví, tak v takových případech eh, není překvapivé, že ty výdaje jsou kryty poplatky, případně provizemi. A to tedy platí příjemci. A je třeba, aby nedošlo ke střetu zájmu mezi agenturou a tedy zástupci odvětví, kteří eh, chtějí získat určité oprávnění. Tedy, pane Gajere, Pozměňovací návrhy by měly být eh, předloženy 27. května v 10 hodin nejpozději. A schválení stanoviska se předpokládalo 30. června. Ale 30. června máme tolik eh, různých eh, lhůt, takže se budeme snažit, abychom schválili tuto právu pana Gajera 27. června. závěrečná zpráva a jeho definitivní schválení by mělo být ve výboru TRAN v září 2016 a na plénu by to bylo asi někdy na podzim. Děkujeme, pane Gajere, a nyní se dostáváme k midterm revision a dám slovo spolu s pravodajům. Nevím, kdo bude hovořit jako první. Pan Olbricht nebo paní Toma? Paní Toma zahájí. Děkuji, pane předsedo. Začnu poděkováním nejdříve vám za to, že jste souhlasil s posunutím. Víte, že to nebylo jednoduché, protože patřím k těm, kteří velmi neradi eh, si zvykají na výzvu přestat dýchat do 23. června jakoby některé národní ohledy převládaly nad eh, dobrým fungováním evropských institucí. Já jsem si zcela vědoma, že to nebylo samozřejmé. A řeknu vám, a i pro mě to nebylo samozřejmé. A kromě toho, že jsme uspokojili některé britské kolegy, říkám si, že vlastně potom to, že budeme hlasovat o revizi mezi víceletého finančního rámce čtyři dny po britském referendu dá tomuto hlasování zvláštní slavnostnost, ze které mám radost. Protože zřejmě se zprávou pana Gajera to bude jedno z prvních hlasování tohoto výboru a ne zrovna nejméně významné. Takže je to zvláštní odpovědnost. Kdybyste byla britskou občankou, říká pan předseda. Tak eh, byste si myslel, oni nám asi něco chtějí skrýt. Ne, ta zpráva je veřejná. A jedná se o ní, ale je to zpráva veřejná. Takže uzavírám tuto závorku. Děkuji vám. Ještě jednou děkuji. A také jsem chtěla poděkovat eh, všem kolegům a všem skupinám, které předložili celkem 358 pozměňovacích návrhů, které jsme začali eh, probírat a dnes je příležitost právě vyslechnout naše kolegy, kteří budou obhajovat eh, velmi plameně tyto pozměňovací návrhy. I když většina pozměňovacích návrhů se ubírá eh, směrem, který vítají zpravodajem a s panem Olbrichtem se z toho radujeme, protože to eh, svědčí pozitivně o cestě budoucí této zprávy, takže věřím, že budeme mít velkou práci s kompromisy, ale to může jen obohatit celý návrh zprávy. Přesto jsem chtěla upřesnit. Samozřejmě ve shodě s kolegou Janem Olbrichtem, že zpravodajové nebudou moci zapracovat některé pozměňovací návrhy, protože zaprvé některé nejsou eh, tematicky tedy obsaženy ve, ve zprávě. A hovořím o všem, co je v eh, pravomoci výboru Ekon, otázka eurozóny, veškeré aspekty eh, makroekonomické kondicionality a vše, co je v pravomoci tedy jiných výborů. Například celá řada poznacích návrhů přišla, pokud jde o revizi společného zemědělské politiky a chci říct si kolegům, kteří se tím zabývali, že budou moci velmi brzy se rozvinou dále, protože diskuse začne v roce 2017. Ale Právní základ eh, SZP není součástí této zprávy o revizi víceletého finančního rámce. Stejně tak, jako, jako, jako když jsme kladli právní základy, které se týkají politiky soudržnosti, tak eh, v těchto otázkách nebudeme přijímat eh, pozměňovací návrhy, které nejsou v samotném jádru tématu. Naproti tomu u všech ostatních tak si přejeme s panem Olbrichtem být co nejotevřenější a doplním ještě, že podobně nebudeme moci eh, přijmout příznivě pozměňovací návrhy, které eh, směřují k tomu, aby zmizela Evropská unie. Tedy pozměňovací návrhy, které chtějí neustále redukovat politiky evropské a jejich rozpočty nebudou tedy zpravodaji přijaty, ale kromě toho si přejeme být co nejotevřenější a co nejkoncenzuálnější, abychom zlepšili a zkvalitnili návrh, návrh a aby většina rozpočtového výboru mohla hlasovat pro 27. června a tento návrh bude možná prvním kamenem nové éry. Děkuji, pane Olbrichte. Chci jenom doplnit. Prozatím máme 358 pozměňovacích návrhů a jenom dvě stanoviska ze specializovaných výborů, takže čekáme na další stanoviska výborů. Máme nyní čas pracovat nad pozměňovacími návrhy a kompromisy, které jsou možné, ale domnívám se, že dnes jsou to spíše členové našeho výboru, kteří předloží své poznámky a není na nás, abychom opakovali, co už zde zaznělo. A abych vyjádřil souhlas paní Toma. Diskuse o rozpočtu je odrazem jako nikdy diskuse o Evropské unii. Není to odborná technická diskuse, ale ve skutečnosti je to debata politická. A v naší diskusi a v našem hlasování z, z, vidíme jasné dělení mezi poslanci, kteří zastupují pro evropské stanovisko a na druhé straně ti, kteří nejsou nakloněni silnější Evropě. A samozřejmě budeme hlasovat, ale tady vstupujeme do politické diskuse a závěrem tady děláme první krok v této diskusi. Potom budeme čekat na komisi a nechceme být pasivní formálně musíme čekat na návrh komise. Ale tímto rozhodnutím ukazujeme, že jsme připraveni být v celém procesu aktivní. Od začátku až do konce. A myslím, že je to důležité a politicky je to nesmírně důležité po referendu, které snad dopadne příznivě pro Evropu. Děkuji, pane Olbrichte. Než dám slovo stínovým zpravodajům a poděkuji ještě jednou našim spolu zpravodajům. Paní Toma řekla, máme tu pozměňovací návrhy, které jsou přijatelné z hlediska zpravodajů a některé nejsou přijatelné, protože pochybňují společnou zemědělskou politiku a teď zde není místo pro to, abychom o tom mluvili. A nebo spochybňují samotnou Evropskou unii. Spočítala jste ty pozměňovací návrhy, které z těch 358 jsou ty, které se vám zdají přijatelné a které vlastně budou součástí vašich kompromisů a ty, které je možno považovat, myslím, že většina patří eh, do diskuse o víceletém finančním rámci, které tedy budou eh, vytvářet ty kompromisy. Takže asi bude těžké ty kompromisy dnes připravit, ale uvidíme, jak to bude vypadat a vyslechneme tedy stínové zpravodaje. Eh, pan Kolman nás seznámí se stanoviskem skupiny. Pane předsedo, musím se přiznat, že momentálně nejsem Eh, informovaný tak dobře, abych mohl podstatně přispět k této debatě. Takže to je vše ode mě. Děkuji. Kdyby tu byl pan Depre, aby se vyjádřil. Nils Torvalds, který ho zastupuje, by byl mohl také tak učinit, kdyby tu byl. A paní Niliada. Především si poděkovat oběma zpravodajům. Eh, myslím si, že eh, už to pomyšlení na ten počet pozměňovacích návrhů, eh, to je opravdu důvod k bolení hlavy. No, my jsme uvažovali o zvýšení stropu, je to velmi důležitá věc a musíme se k tomu přistoupit, musíme k tomu přistoupit realisticky, tedy jak to udělat. No a také je třeba zvýšit eh, to, co zde máme pro eh, migranty a uprchlíky, a to znamená také kapitolu 2 a kapitolu 3. No já doufám, že debata v tomto smyslu bude pokračovat. Děkuji. Takže samozřejmě pozvůtivá slova pro naše zpravodaje pan Maragal. Mikrofon já bych také chtěl ocenit a poděkovat zpravodajům. Já si myslím, že ano, skutečně máme velice dobrou pracovní atmosféru. To neznamená, že bychom mohli hlasovat eh, o tom, jak to teď vypadá, ale jak říkám, můžeme pracovat na tom, abychom mohli vytvořit většinu a hlasovat navazuji na to, co jsme slyšeli. To musí být zpráva tohoto parlamentu, zpráva Evropského parlamentu se, mm, se signálem, který chce parlament vyslat. A mm, i mm, musíme zde vyjádřit naši hrdost, naše vlastní přesvědčení. A je to rozpočet pro Evropskou unii, ne pro země, ani ne prostě proto, abychom teď o tom diskutovali, co nám co přináší. My jsme předložili 70 návrhů, ano, ale určitě pochopíte, že my budeme spolupracovat, eh, eh, aby, eh, abychom tedy prosadili ta naše kritéria, která my hájíme. Pár otázek Některé jsou kvalitativní, jiné kvantitativní. Z pohledu kvantitativního hovoříme o nebo mnohokrát hovoř, jsme již hovořili o tom, že je nutné zvýšit limity, ceilings, takzvané stávající limity, stropy, ale e, zatím nestanovujeme ani kritéria, ani vůbec kvantitativně, e, aproximativně se k tomu neblížíme. A my to chceme udělat, proto předkládáme naše pozměňovací návrhy, a by zde existovalo určité maximum a minimum, aby to bylo jasně stanoveno, zákonné limity pro vlastní zdroje, 150 eh, eh, eh, milionů doplně to není tolik, to není za tolik to, a potom nižší ten limit, ten spodní limit, to máme zde původní návrh komise, 85 mm, mm, mm, miliard, no já si myslím, že musíme pracovat v rámci těchto limitů, ale e, e, nejít níž dále. Určitě ještě bude příležitost e, toto skonkretizovat. Teď velice rychle, pane předsedo, z pohledu kvalitativního, já si myslím, že také bychom měli vytvořit jasnou definici evropských politik v souladu s naší strategií, kterou jsme odsouhlasili. To musí být jasné, protože to vše, o čem rozhodneme teď, tak to se musí eh, musí eh, v souladu se strategií Evropa 2020. To je eh, naše taková konstantní reference, to znamená, jsou to cíly sociální, životní prostředí, rozvoj, výzkum. Takže my máme přece naše cíle a teď jde o to, jak je splníme. Potom máme další kritérium jako internalizace našich mezinárodních internalizace našich mezinárodních závazků. Ano, my máme určité mezinárodní závazky, které jsme přijeli. A samozřejmě eh, teď, ale eh, eh, o co, ale no, jaký signál vysílá teď Evropa nebo naše mezinárodní závazky, jakou podobu dostávají? No to je podoba toho, že se mluví o tom, jaký, jak je to s uprchlíky v To je, na to se to zmenšuje, se redukuje, takže mm, my bychom měli i řešit tedy tyto konkrétní výzvy. Potom je samozřejmě je třeba i zrevidovat eh, ten rámec, abychom měli lepší synergii mezi eh, politikou soudržnosti a eh, konkurenceschopností. A to musí být v souladu se strategií 2020 a COP21. A nakonec, pane předsedo, co bude po roce 2020? No, je třeba se podívat eh, za hranici roku 2020. Zatím zde máme určité limity. My eh, čekáme na zprávu High Level Group. Zatím jsme nic nedostali, nevím, zda ji vůbec ji dostaneme, ale v každém případě teď je třeba začít se zamýšlet nad eh, tím tom, jak to bude s našimi vlastními stroji, jak to bude se zakládajícími smlouvami a Eh, měli bychom se zamyslet nad eh, to uhlíkovou daní, třeba nebo daní z finančních transakcí, které by mohly být těmito zdroji. A je třeba na všechno se podívat z perspektivy toho, co očekáváme po roce 2020. A mm, samozřejmě třeba obhajovat svobodný eh, evropský rozpočet, Eh, bez nějakých ostudných mezinárodních či bilaterálních smluv, to ne. Aby na to nakonec vždycky Evropská unie. Merci, monsieur Zadí. Děkuji, pan Zany. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat obom zpravodajům za práci a chci vyjádřit přání aby dobře zanalizovali všechny ty pozměňovací návrhy, kterých je velký počet. Stručně naše pozice, ta i v podstatě reflektuje ty naše pozměňovací návrhy. My máme postoj, který se snaží tam i zakomponovat eh, více realismu ta zpráva by měla být více realistická. Ona je extrémně politická a jak již bylo řečeno, mm, ta situace teď, tedy situace uvnitř Evropské unie, je zapeklitá. A zde i o tom hovořili někteří předřečníci. Já si myslím, že pokud jde o revizi mm, víceletého finančního rámce, tak zde je třeba, abychom byli realisti jednak s evropským rozpočtem, nebo tedy s rozpočtem EU, se nevyřeší všechny problémy Evropské unie, ne. Ale velice často my eh, přejeme si více, než nám rozpočet dovoluje. A potom máme potíže. Když to, to je zřejmé, to je evidentní, protože máme málo zdrojů na to. Za druhé, je třeba, abychom se vypořádali eh, s hospodářskou situací, která je nestabilní, taková mm, mm, mm, roztříštěná. Je třeba proto zracionalizovat, centralizovat zdroje. To je zásadní, abychom racionálně využívali zdroje, abychom měli jasno, jaké programy, jaké výdaje eh, lze eh, financovat, zafinancovat způsobem efektivním, účinným na evropské úrovni a co je lepší financovat na úrovni členských států. Máme zde spoustu těch makroprogramů, kde bychom měli se takto zamyslet. A máme vynikající nástroje, které jsme zavedli v posledních měsících eh, v reakci na krizi která zachvátila EU, tedy myslím hlavně migrační krizi a částečně i pořád ještě ta hospodářská krize a investiční krize. My máme dva hlavní nástroje. Jednak je to Junckerův plán, a eh, kde Evropská unie hm, vyčlenila spoustu zdrojů z rozpočtu a teď nás čeká první zpráva od komise a podle mě ty výsledky nejsou vůbec uspokojivé. Na druhé straně je zde ta dohoda s Tureckem, kdy více eh, mnoho miliard euro z evropského rozpočtu opět a vidíme, že vůbec ta dohoda se těžko implementuje. A mm, vzhledem k těmto zdrojům, které jsme dali k dispozici, tak na oplátku nedostáváme to, co bychom očekávali, co by bylo optimální. To jasně eh, by mělo vyplývat z této zprávy a já, bych, já se těším na spolupráci se zpravodají a dalšími stínovými, tak abychom skutečně abychom mm, se na to dívali realisticky, abychom nepožadovali více, než nám rozpočet umožňuje vzhledem k hospodářské politické situaci v dnešní Evropské unii. Děkuji. Merci. Děkuji. Je tu pan Zoltek. Nevidím ho. A nyní tedy kolegové, kteří se chtějí vyjádřit paní Gardia Zabal. Ano, děkuji, pane předsedo. Socialistická frakce také i přispěla, předložila hodně pozňovacích návrhů. A, hm, takže bychom jim přidali ještě zpravodajům více práce, ano. A, ale já si myslím, že v žádném případě to není, co by bylo proti zprávě pana Albrechta, paní Toma. My souhlasíme více méně e, s obsahem a my především jsme se snažili některé oblasti zdůraznit a tedy ty, které jsou nejdůležitější pro socialisty, jednak jsou to vlastní zdroje, to je jedna oblast, e, zde eh, eh, výdaje z eh, revidovaného finančního rámce eh, a jak tedy na ty výdaje zajistit více zdrojů a měli bychom tedy specifikovat určité daně, poplatky, o kterých se teď diskutuje, třeba v té skupině na vysoké úrovni, která se zabývá vlastními zdroji do evropského rozpočtu, tak abychom trochu i odlehčili od příspěvku členských států. A potom mm, to je spojeno s fiskální politikou, boj proti daňovým únikům, obcházení daně. A kromě toho chceme, aby komise pracovala i na harmonizovaném daňovém základu pro právnické osoby zde naše pozměňovací návrhy, ty vyplývají i z výsledku COP21, eh, tedy boj proti změnám klimatu, ochrana biodiverzity. Do posud eh, jsme nic takového na stole neviděli. Já si myslím, že to je ale velice relevantní právě i pro účely revize tohoto finančního rámce. My jsme předložili pozměňovací návrh, který hovoří o e, zemědělské politice, ne o reformě, ale my chceme se vyhnout takovému pokušení, aby náhodou pro účely financování nových položek jsme nedělali škrty v této zemědělské politice, abychom toto neredukovali, protože to si myslím, že by nebylo spravedlivé využít nebo škr, e, odejmout prostředky z této politiky na jiné politiky. Uprchlické téma my zde zdůrazňujeme odpovědnost členských států, které mají plnit své závazky. Ano, když jeden členský stát neplní, třeba pakt stability, když tedy o pár desetin překročí plánovaný deficit, Eh, tak potom hned eh, komise proti němu zahájí řízení, ukládají se sankce, pokuty a tady jsme velice nároční, tedy mm, trestat členské státy a takže i tady tyto závazky by, mm, tedy pokud jde o uprchlickou politiku, by měly podléhat stejnému režimu. Dále, mm, co je důležité, je eh, rezerva na budoucí krizi, krize jakéhokoliv typu, ať jsou to třeba uprchlické krize. Více méně my jsme Eh, tady na uprchlickou krizi reagovali prostřednictvím nejrůznějších nástrojů, museli jsme dělat škrty, a takže bychom měli vytvořit nějakou krizovou rezervu mimo finanční rámec, eh, a abychom to měli k dispozici jako určité procento z HDP a potom je zde ta nevyhnutelná debata, která se týká rozpočtu 2017 a revize finančního rámce to není pouze otázka strategická, ale je to otázka hm, logiky. Když hovoříme o revizi víceletého finančního rámce, Mm, to se musí přece dotknout rozpočtu od eh, eh, roku 2017 až 2020, tak by nebylo logické jednat o rozpočtu na rok 2017 eh, a přitom a nevědět, jak to bude s víceletým rámcem. To je podmíněné, provázané a takže my jsme tyto mm, naše náměty chtěli do našich pozměňovacích návrhů. Že to zní velmi slibně. Pan Zdechovský. Thank you, Mr. <clears throat> President. I will be... Děkuji, pane předsedo. Eh, jenom velmi stručně o pozici ve výboru LIBE, kde jsem stínovým zpravodajem pro stanovisko. Domnívám se, že ve výboru LIBE je atmosféra velmi konstruktivní. My eh, nenavrhujeme eh, pozměňovací návrhy, byli jsme proti Eh, pozici EU, kde šlo o tedy narušení rozpočtu pro mnoho důležitých věcí. Eh, víceletý rámec je důležitý pro EPP a je třeba vyslat signál komisi ohledně revize. Myslím, že SUST 2 důležitá témata. Jedna věc eh, jsou imigrační toky a teroristické útoky, které posunuly politické priority v Evropě. Je zásadní revidovat eh, víceletý výhled. Máme zde 36 eh, pozměňovacích návrhů, z toho vzniklo pět kompromisů, velice dobrých. Příští týden se bude hlasovat a já věřím, že se nám podaří vnést do toho určité řešení, do tohoto velmi eh, významného tématu. Děkuji, Jane, a děkuji, Izabelo, za vynikající práci. Merci. Díky. Nyní má slovo pan Manka. Možná teda zopýtat. Děkuji, pane zpravodaj, chci oběma poděkovat za vynikající zprávu. Chci se na něco zeptat. My jsme v minulosti žádali komisi, eh, aby eh, u závažných témat eh, vypracovala zprávu o dopadech. A jakmile ji budeme mít, pak budeme moci tedy jít do další části finančního rámce. První otázka je, eh, máme zde spožděné platby a požádali jsme komisi, aby nám nejpozději do konce března předložila zprávu o tom, jaké dopady mají spožděné eh, platby za období 2013 až 2015 na další implementaci a také na konečné příjemce, kteří čekají na peníze a nedostávají je. Eh, jakmile budeme vědět, jaké tyto dopady jsou, budeme se moci lépe rozhodnout. Další věc, o kterou jsme komisi požádali, je iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých. Vzpomínáte si na smírčí řízení, kde jsme přijali společné stanovisko s radou, že ještě do roku 2015 mají jednotlivé státy předložit hodnocení této iniciativy na zaměstnanost mládeže. To se asi neuskutečnilo, takže teď to máme předposunuté na 2017. Zpravodajem je Jens a žádáme komisi, aby do konce dubna 16 předložila své hodnocení iniciativy na podporu zaměstnanosti. Já jsem ho neviděl, nevím, jestli vůbec existuje. A třetí věc, Evropský fond pro strategické investice. Dobře víme, že tento fond je určen k financování vysoce rizikových investic, což by nebylo možné eh, bez eh, krytí těchto rizik fondem EFSI. A víme, že eh, mezi schválených, schválenými projekty, projekty je třeba zateplení 40 tisíc domu, eh, abitu, což není nic rizikového, to skutečně na to nepotřebujeme financování EFSI a tím pádem by se tady peníze ušetřily a eh, nemuseli bychom to dělat na úkor horizontálních nástrojů. Proto jsme žádali komisi, aby, se, aby zhodnotila, jestli EFSI skutečně financuje pouze ti vysoce rizikové projekty. E, zase nevím, jestli to existuje takovéto vyhodnocení, čili e, jakmile to budeme mít, bude se nám daleko lépe rozhodovat. Děkuji vám. Děkuji. Pan Negresku. Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat zpravodajům a ujímám se slova, abych potrhnul to, co jsem zdůraznil ve svých pozměňovacích návrzích, pokud jde o formulaci některých eh, článků, které naznačují, že bychom si přáli úpravy či velké změny u Fondu soudržnosti a politiky soudržnosti. Za sebe jakékoliv spochybnění politiky soudržnosti z mého hlediska není možné podpořit a musíme zde hovořit přesně a nehovořit nyní o budoucnosti fondu soudržnosti, není to ta správná chvíle. A tady bychom měli být úplně přesní. Východní země závisí ve svém rozvoji na fondech soudržnosti, abychom dohnali naše spoždění oproti západním zemím. Ale také si myslím, že kdyby, když toto téma bude správně řešeno, tak eh, zde bude větší solidarita ze, ze strany východních zemí. A pokud, nast, pokud budeme o tom hovořit eh, politicky, tak bude těžké docílit evropské solidarity v těchto zemích. Já to pocituji v, eh, ve veřejné diskusi v těchto zemích. Pokud jde o téma mládeže, o kterém hovořil kolega, také si myslím, že musíme být úplně přesní a musíme žádat výsledky nikoli po členských státech, ale po komisi. A je třeba vidět, jaké výsledky byly dosaženy a jaká je budoucnost projektu, kde komise chce pomáhat mladým, nejen nezaměstnaným, ale všem mladým. A vidím že ve zprávě je toto téma dobře pojato a já bych uvítal ještě posílení tohoto tématu. Získám ho podporu. Děkuji. Paní má, nyní má slovo paní Breso. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych položit zpravodajům i komisi otázku která nemůže být v pozměňovacích návrzích, je to zcela nedávné. Komise prý navrhla určitý plán EFSIC, který by se týkal Afriky, který by se v zásadě opíral o stejný model jako EFSI, tedy Evropský fond který by pracoval s pákovým efektem soukromých fondů, abychom se dostali k částce 60 eh, miliard euro pro Fond spolupráce pro rozvoj afrických zemí, odkud eh, odchází mnoho migrantů. A, a také, aby bylo možno lépe kontrolovat migrační toky a aby bylo možné uzavřít eh, dohodu o spolupráci a rozvoji, který by byl podobný dohodě s Tureckem. A vedlo by to k lepší kontrole migračních toků. Ale nejen to. Samozřejmě by to byl v zásadě eh, rozvojový fond pro spolupráci s Afrikou. Vzem k tomu, že stále eh, čekáme na tuto rozpravu, bylo by možné ověřit tuto skutečnost, protože to by mělo eh, vážný dopad také na celou revizi. Samozřejmě, pokud toto bude navrženo, tak eh, nemůžeme čekat na projednání budoucích fondů a musí to být také zapracováno do revize MFF. Ta myšlenka se mi zdá zajímavá Není to úplně jasné. Já jsem si to přečetla v novinách, že taková možnost existuje. A chtěla bych vědět, že zda se něco takového chystá a pokud ano, tak oba zpravodajové by mohli skrze spravodajský pozměňovací návrh něco takového řešit. Komise nám sdělí, zda něco takového se chystá, dostanou slovo a zda je vůbec možné o něčem takovém mluvit do 23. června. Pane Böge. Děkuji vám, pane předsedo. Já děkuji srdečně oběma zpravodajům za eh, tento předložený dokument. A já jsem se eh, pokusil eh, zejména ke kapitolám 3 a 4 předložit eh, pozměňovací návrhy. Eh, musím říct něco k tomu, co řekl pan eh, Negresku. Solidarita to není jednosměrná ulice a kohezní fondy jsou tady za určitým cílem. A proto je legitimní také vyžadovat to, k čemu jsme se všichni zavázali. To znamená to, aby se ty národní obálky v rámci revizi ponechaly tak. Ale obecně eh, eh, říkat to, že profesionalizace fondů by mohla eh, lépe fungovat, pokud se týče tedy růstu a koheze, tak to by bylo velmi zajímavé. K tomu, co řekla paní kolegyně Breso, já jsem taky dopoledne už Eh, s tímto tématem spojil několik otázek. Samozřejmě je tady otázka, zda to, co eh, se ozývá v médiích, že tedy komise uvažuje počátkem června předložit návrh na 60 miliard eur. Eh, mělo by to jít přes EFSI, také pokud se týče financování, no to je velmi zajímavá otázka pro parlament. Protože eh, pamatujeme si, eh, když jsme jednali o EFSI a eh, při tom jednání důležité body ze strany parlamentu byly prostě odsunuty stranou. Například tedy ta náprava tohoto podniku. Také se debatuje otevřeně o tom, že jakmile se prostředky, které byly pro něco, tak se o tom tu vezmu a to znamená, že se ztratí z rozpočtu a e, pokud jsou potom použity na nové závazky, no tak to jsem potom pro. Ale myslím si, a tady možná e, paní kolegyně by nám mohla pomoci, ale toto nesmí vést k tomu, aby se prostě jenom tedy eh, předložil návrh s tím, že rada eh, toho 28. Eh, června schválí a rozhodne. No, ovšem nemá k tomu legislativní kompetenci. A kdyby to tak mělo jít dále, tak se budeme muset to obrátit na soudní dvůr. A další věc. Je to náhrada následné revize? Já si myslím, že toto nestačí, eh, poněvadž objevují se tady velice zajímavé myšlenky. Nejde jenom o eh, množství peněz pro stabilizaci našeho sousedství, ale také o kvalitu těch reform, které chceme rozjet, abychom eh, získali maximálně pozitivní efekty. Jsem současně s tím na samitu v Turecku se hovoří o společném angažmá eh, prostřednictvím OSN. Čili je vidět, že eh, ty, ta, ta dlouhodobá angažmá eh, v tomto směru vždycky byla nějak pochybná. Čili otázka je, jestli v rámci revize finančních výhledů chceme také eh, změnit zase na té mezinárodní úrovni, eh, například tedy eh, na dlouhodobou stabilizaci, také za pomoci fondu OSN, kterých je v roce 2015 méně než v roce 2014. A co to je, co se z toho tady můžeme poučit také pro naše střednědobé finanční plánování, že? A pak je tam důležitá otázka, když došlo eh, k programovým změnám, eh, kde tedy eh, šlo o jaksi o poměrně pomalé fungování komise a naopak rychlé fungování rozpočtových orgánů, tak to ještě neznamená, že máme tuto problematiku řečen, vyřešenou. A ta problematika plateb ta tady zůstává ve vzduchoprázdnu. Tady musím říci, že komise má velkou zodpovědnost, aby toto všechno eh, společně vyřešila a aby tedy ukázala, jakožto eh, instituce spravující rozpočet, ukázala, jak najít rozumný přístup, anebo Eh, budeme mít eh, před sebou čtyři strašné eh, rozpočtové roky a na konci se to stejně zhroutí. Alternativa tady není. Čili já si myslím, že to se bude muset vyřešit v práci s tímto textem. Děkuji. Sarvama. Poslední pan Sarvama. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, chci vyjádřit vděčnost a snad bych řekl i obdiv za práci obou zpravodajů. A slyšeli jste správně, obdiv se zde moc nevyskytuje. Hovoříme často o jiných věcech, ale o obdivu málo kdy. Struktura je skutečně velmi pevná a to je dobrá věc. Nebudu to rozvádět. A chci mluvit pozitivně o vaší práci. Drobná věc, která mě znepokojuje v této přepevné struktuře celé zprávy, je, že když hovoříme o naléhavosti, kterou zdůraznil pan Bege, hovoříme o naléhavosti a hovoříme o následujících několika letech a to je věc, se kterou musíme pracovat a o kterou musíme bojovat při jednáních. A proto mi něco schází, pokud jde o konkrétnost u těch naléhavých věcí. A máme tu jasné uvedení eh, vlastně kontextu a současného stavu. A chci říci, a to souvisí s tím, co zde říkám, pokud jde o zemědělství, já nechci to tady příliš rozvěřovat, ale jde o věc výkladu. Co je vlastně mimo? A pokud máme tu odstavec o zemědělské krizi, je to odstavec 20. Prostě nevidím význam v tom e, e, říkat, že něco takového se stalo, že se to odehrálo. A není to v rozporu s společnou zemědělskou politikou. Naopak, volat po jasné formulaci, existuje palčivá krize, musíme mít nástroje, abychom ji řešili. Tolik tedy k e, pozměňovacím návrhům k zemědělství. Pokud budete zvažovat, zda jsou přijatelné či ne ale většinou ta naléhavost, to je klíčové slovo, které bych uvítal, tedy důraznější formulace. A pokud eh, budeme hovořit o období po roce 2020, tak by neškodilo mít jasné formulace o úloze Evropského parlamentu. A příliš mnoho toho tam zatím není a mluvili jsme o tom v minulých dvou letech. Kdybychom tam mohli mít eh, jasné vyjádření o úloze eh, parlamentu podle smlouvy. Děkuji. Děkuji. Takže mi snad dovolíte, abych eh, se dopustil komentáře, protože naše skupina se zde nevyjádřila. My budeme zdůrazňovat drama, které představuje nezaměstnanost mladých v Evropě a nutnost revidovat opatření, která se týká iniciativy pro zaměstnanost mládeže. Ale kromě této obecné věci chtěl bych zdůraznit, že země, které využívají odbornou přípravu a učňovské školství, kde je to zakotveno, jako Nizozemsko, kde tam nezaměstnanost mládeže prakticky neexistuje. A my bychom mohli tedy využít právě využít tak učňovského školství. Byli jsme v Jordánsku a naši partneři nám sdělili, že skvělé, že všichni chtějí na univerzitu, ale bylo by dobré uvažovat o určitém odstupňování a orientaci, která by se více týkala Eh, profesí. A Evropa by měla také více pomoci s mobilitou a Erasmus v tomto směru je velmi dobrým nástrojem, ale nástrojem jehož prostředky jsou omezené. A učňové by také měli mít možnost jako studenti využívat eh, mobilitu, která je dlouhodobá, tedy 6 až 12 měsíců. Co se týče ostatních věcí, navážu na poznámku paní Breso. Skutečně se zdá, že paní Mogherini se vyjádřila veřejně a potvrdila myšlenku iniciativy a pokud chceme řešit migraci, tak nebudeme pouze stavět ploty, ale musíme jít ke zdroji migrace. A zdroj migrace v Africe, zejména v subsaharské Africe, je zoufalství populace, která se domnívá, že se spasí tím, že přijde do Evropy. A všichni demografové tvrdí, že se populace Afriky je strojnásobí, ne, čtyřnásobí do konce století a můžeme si klást otázku, jaké budou následky, pokud o migrační toky. Zejména eh, necháme-li eh, široce otevřené dveře v zemích, jako je Libie. Takže komise nám to snad vysvětlí Komise říká, že to chce udělat eh, pečlivě a pracovat s rozpočtovými předpoklady pro příští rok a proto budeme čekat až do června, abychom se seznámili s návrhem komise pro návrhy na rok 2017. Takže nikdo nepochybuje o tom, že máme před sebou skvělé výhledy a paní Kalvíňová má slovo, pokud si to bude přát, aby Eh, nás seznámila se svými eh, pohledy a eh, dala nám k dispozici nezbyt, nezbytné nástroje pro usnadnění kompromisu. A tato revize v půli cesty by měla plnit přání parlamentu s tím, že krizová situace, které čelíme, vyvolává skutečné problémy v Evropě, protože to, co předvádí Evropa, je eh, svědectvím o velmi malých možnostech a malé moci. A kdyby se to ještě zhoršilo, tak eh, Evropa by měla být schopna čelit svému údělu a ne eh, jako velmoc teda opustila dějiny. Paní Calvino. Ano, děkuji, pane předsedo. Vy jste závěrem řekl taková dost závažná slova. Já to trochu odlehčím. Ano, já jsem pochopil. Dnes to je warm-up, dnes zahřívací kolo pouze. Nejprve bych chtěla eh, ocenit a poděkovat eh, zpravodajům, eh, se kterými spolupracujeme výborně a já myslím, že dělají vynikající práci a snaží se Eh, o dohodu v Evropském parlamentu. V komisi my nyní připravujeme tu průběžnou revizi rámce a já jsem řekla revize, no, ale možná bych teď měla eh, přejít do angličtiny, aby to bylo jasné, poněvadž The preparation of the midterm review uh, jsme teď uh, uprostřed midterm review, uh, tři revize, uh, a my samozřejmě se nebudeme vyhýbat žádným komplikovaným otázkám, které tady dnes zazněly. Eh, nebylo by vhodné předjímat, eh, eh, co tedy bude, jak to už také někteří řekli, a Eh, my jsme zaznamenali eh, některé z vašich obav a ty původní pozice. Eh, takže co se týče podstaty, nechceme nic přijímat, ale máme tři zajímavé poznámky k té debatě. Za prvé k tomu obecnému rámci našeho, naší technické práce, té průběžné revize je třeba určité intelektuální upřímnosti. To znamená provést revizi, posoudit, co funguje a co ne. A to znamená, že získáme aktuální obrázek implementaci současného víceletého výhledu. Víme, že to není nic jednoduchého, eh, poněvadž eh, v některých oblastech zejména strukturálních fondů, eh, se nám moc dobře nedaří, nejsme příliš daleko. Dále eh, je třeba na základě eh, tohoto posouzení v poločase rozhodnout, jestli bude třeba revidovat ten celý rámec. A opět je to intelektuální cvičení a naznačují to také zpravodaji jak řekl pan Bege a další, eh, chceme eh, tedy upozornit na eh, místa, která si zaslouží pozornost a chceme to dělat rozumně. To znamená, že nás budou zajímat jenom kvantitativní, ale také kvalitativní prvky implementace víceletého výhledu. Zda máme vhodná pravidla a také nás budou zajímat možné problémy při přechodu do příštího víceletého výhledu. Někde eh, bude třeba jednat urgentně, pak tady budou jiné oblasti, kde to dosud třeba nedozrálo nebo není to tak eh, nutné. No a i tam budeme muset eh, si označit místa, které by mohly být problematické při přechodu do dalšího období. A dále otázka vlastních zdrojů, jak řekli někteří. Jak víte, vysoká skupina o vlastních zdrojích, kde zasedá také parlament, se pravidelně setkává. Cílem je, aby tato vysoká skupina do konce roku 2016 předložila zprávu. Začátek září bude eh, velice Eh, důležitým měrníkem. Tam budeme mít parlamentní konferenci 7. a 8. Eh, září. Čili eh, parlament to jistě bude sledovat velice pečlivě my také. Ale já bych řekla, že ta otázka vlastních zdrojů, to je spíše otázka Eh, která se bude týkat více toho přechodu na příští víceletý význam, spíš než ta průběžná, průběžné posouzení. Dále otázka, jako je EFSI pro Afriku a související otázky. Něco proběhlo tiskem, eh, možná na národní úrovně se o tom někde hovořilo, hovoří se o migračním kompaktu, reakce prezidenta Junckera byla taková, že vítá tuto myšlenku. Řešení dosud neznáme a myslím, že zatím tedy na eh, konkrétní návrh je příliš brzy. A rada eh, vyzvala EIB, aby zjistila, zda prostřednictvím finančních nástrojů, eh, které mají řešit příčiny migrace, eh, zda tedy jsou tady nějaké další možnosti, eh, například eh, posílit pákovým efektem vlastní, vlastní fondy, čili opět na tom se pracuje, ale zatím nemáme žádné konkrétní návrhy. A dále v komisi neustále reflektujeme, jak nejlépe řešit příčiny migrace. My jsme navrhli vytvoření trust fondu pro Afriku, tak aby se tam dostávaly prostředky. Také eh, revidujeme ty nejhorší nástroje, které máme v rozpočtu, ale opět nemáme zatím žádné konkrétní návrhy, které by se týkaly těch konkrétních čísel, které tady dneska zazněly. Čili k tomu zatím nemám žádnou odpověď. Samozřejmě velmi rádi eh, přijdeme a e, vysvětlíme, jakmile e, bude nějaký návrh, který to by nastalo v příštích týdnech. No a poslední poznámka, to bude takový pozitivní závěr. S parlamentem je spolupráce výborná, těším se na pokračování v příštích týdnech a měsících tak, abychom co nejdříve dosáhli dohody. A doufám, že to bude do konce roku jak někteří poslanci také dnes naznačili. Děkuji vám. Děkuji, paní generální ředitelko. Spolupráce bude dobrá. A to je šťastné, protože bude potřeba dobré spolupráce. Také s radou velmi povzbuzujeme naše spoluzpravodaje, kterým dám slovo. Pan Olbrich začne. Děkuji, předsedo. Myslím, několik poznámek. Děkuji za vaše eh, laskavá slova k naší práci a k té spolupráci, která charakterizuje naši činnost. Za prvé, v naší zprávě nechceme vyřešit všechny problémy. Nechceme nahradit komisi v její práci. A to je politické stanovisko parlamentu. Většiny parlamentu, který říká, že to, co očekáváme od komise a od rady, takže jsou tu konkrétní návrhy, ale také návrhy oblastí, kde by se mělo rozhodovat, protože je to naprosto naléhavé. Takže to je naše politické stanovisko. Nechceme hrát eh, hru, kterou hraje Evropský, Evropská rada, co se týče rozpočtu. To je první poznámka. Za druhé, my si myslíme, že midterm review je velmi správnou chvíli pro vyhodnocení jednotlivých uh, politik a věříme, že komise to bude dělat, nebo ta, to již dělá. A výbory budou uh, hodnotit jednotlivé politiky, protože je potřeba některé věci změnit. A jak řekla paní Kalvino, eh, říkáme to jasně, nejsme dogmatičtí nechceme revizi za každou cenu od začátku. Pořádáme slyšení a domníváme se, že ta revize bude naprosto nezbytná. Takže to je logický důsledek práce, kterou provádíme. A když se pustíme do podrobností, tak pokud je o iniciativu mládeže, zda proběhlo hodnocení či ne to je skutečný problém. Jak řekl pan Maňka, jak je to s riskantními eh, projekty. My víme, že některé projekty byly odmítnuty EIB, protože jsou příliš riskantní eh, ze strany EFSI. A partneři za mnou přišli jako zpravodajem a říkali, my od EFSI nedostaneme peníze, je to příliš riskantní, tak je to na riskantní projekty a co je riskantní a co je příliš riskantní. Tady bychom měli mluvit jasně. A já rozumím situaci a rozumím problému, o čem hovoří socialističní kolegové, rozpočet na rok 2017 a MFF. Návrh ze strany EPP a to je rozdíl, o kterém budeme mluvit, je, že zda je eh, nutné vykládat všechny karty na stůl před jednáním. To je eh, tedy eh, to znamená, že bychom neměli využít všechny nástroje. A neznamená to, že budeme nutit zpravodaje pro rok 2017, aby se držel této linie a je tu sdělení, že existuje souvislost. Nejenom u toho, ale ta souvislost je u technických úprav, které proběhnou nyní. To se týká eh, rozpočtování podle výkonnosti. To vše nastane příští měsíc. A eh, konec, na závěr, jeden z velmi rozumných prvků, o kterém mě od začátku, je otázka politika soudržnosti a migrace. Nikdo není naivní v tom, že některé členské státy jsou kritizovat, že nejsou aktivní a nenabízejí solidaritu. A někteří si stěžují, že tedy prostředky nejsou vyčerpány a národní obálky, a chci to zopakovat, mohou být otevřeny, ale nemohou být sníženy. Je možné doplňovat do národních obalek a není možné z nich odebírat. A to je čistě politická věc. A je jasné, že fondy soudržnosti by měly být přeprogramovány s eh, cílem tedy se přizpůsobit migraci. Ale současně eh, otevíráme pandořinu skříňku když říkáme, že bychom neměli zanedbat skutečnost, že strukturální fondy a zejména fondy soudržnosti jsou také eh, součástí ekonomických transferů, které vyplývají z eh, jednotného otevřeného trhu. Veřejnost je velmi citlivá v našich zemích. Otevřeli jsme trh a jednotný trh bez politiky soudržnosti je věc uzavřená, takže jsme otevřeli trh a potřebujeme politiku soudržnosti jako vyvažující faktor. otázkou pro nás je, a to se blíží, kde je ta hranice? Kde je ta hranice? Co je nezbytný transfer, který je správný a co už je za hranicí? Ale to je diskuse pro budoucnost o politice soudržnosti. Já jsem z Polska. Nechceme to zanedbat. Je to velmi vážná věc. Nemůžeme pořád opakovat, vy dostáváte naše peníze a nechováte se takhle a takhle. A my říkáme, nezlobte se, ale vy jste si vzali náš trh, takže to není žádná charita. Tato diskuse by měla být uzavřena. Měli bychom být otevření a měli bychom využívat eh, revizi rozpočtu a možná to řešit při příštích výhledech. Jsme politici, nemůžeme se tomu ubránit. Lidé pro nás hlasují a musíme dát jasné odpovědi. Kde je ta hranice? Takže to je správná chvíle pro naši diskusi. A všichni nám děkovali. Já chci poděkovat Izabel. Děkuji. Děkuji, pane Olbrichte. Jste rád, že jste si vybral rozpočtový výbor protože tady nepopíráme realitu. Proto tady není místo. Izabel. Děkuji. Já jsem velice ráda, že jsem si vybrala rozpočtový výbor, poněvadž my jsme eh, nuceni se chovat a být realisti, jak... Eh, ano, my jsme realisti, jak řekl pan Zany, já myslím, že my jsme nejvíce eh, nejvíc realističtí ze všech institucí. Já se omlouvám tady komisi, ale skutečně my navrhujeme, že nebudeme strkat hlavu do písku a že se podíváme na realitu tak, jaká je. A realita, jaká je, no to je E, první premisa je prostě problematická a bude. Pořád je, když jsem si vyslechla paní Breso, třeba nám vysvětlovala, že snad já ignoruji e, historii mm, FC a programy v Africe, no já vím dobře. E, já bych ráda, aby vždycky parlament byl informován ještě předtím, než je informován tisk o těchto e, rozhodnutích a, já, a potom my můžeme kooperovat a spolubudovat věci spolu s dalšími institucemi a ne eh, pouze tady eh, eh, být institucí, která má brát věci pouze na vědomí. To je důležité. Já bych chtěla říct, že, a tady děkuji všem kolegům, poněvadž mm, mm, Eh, to nás velice povzbuzuje, tato vaše slova díku a eh, eh, my pracujeme v dobrém duchu a to je konstruktivní atmosféra i díky Janovi Olbrichtovi, protože tak jak mm, řekl pan Sarama, my si myslíme, že je to urgentní, je to naléhavé. Naše zodpovědnost je velice vážná a musíme dospět k výsledkům. To je odpovědnost a vůle dospět k nějakému výsledku, který bude ser- seriózní, realistický, solidní a to je to, co e, nás tlačí vpřed. A já děkuji celému výboru. Děkuji, úplná podpora, to jste určitě pocítili. A Mm, takže eh, teď bude eh, eh, lep, dobré nechat si lepší věci na zítra. A mm, pokud jde o zemědělství, ještě pan Sarvana na to chce zareagovat. Ano, já jsem se možná špatně vysvětlila, vyjádřila. Tady nejde o to, že by mm, nemohli se předpokládat návrhy k zemědělské politice, ale pouze z pohledu rozpočtového a mm, pokud jde o zemědělskou, to platí pro zemědělskou politiku i pro další politiky. Tady nejde o to nějak rekonstruovat, reformovat zemědělskou politiku, ale protože máme zde rozpočtový problém, to je jasné. Máme zde e, problém třeba s e, tou politikou eh, pro řešení eh, zemědělských krizí. Ano, dejme tomu, ale nemůžeme přece úplně jaksi revidovat ten právní základ pro zemědělskou politiku. Určitě to jsou, rozpo, to jsou rozhodnutí, která nejsou rozpočtového charakteru, tomu se říká inteligentní protekcionismus, ale to je jiná historie to by nic nestálo rozpočet a, a, a posílilo e, eh, příjmy zemědělců, takže o tom možná někdy budeme mluvit. Dobře, máte plnou podporu členů výboru, jak vidíte, hm, tedy rozpočtového výboru a také i eh, eh, ze strany komise, jak řekla zástupkyně komise. Děkuji za vaši práci a já eh, tady hm, když asi vezmeme sdělení, apely z COP21, desítky desítky miliard a teď ještě těch 60 miliard na Afriku, do no dobře. No, tady asi mm, ta rozpočtová rovnice nám zrovna nevíde. Nezapomínejme na to a již tady máme eh, první, první Eh, slibný signál. 28. června dostaneme návrh rozpočtu na rok 2017. Claire Moody, děkuji vám, protože vy jste akceptovala, že dnes na konci schůze si vyslechneme prezentaci vaší zprávy a ona tedy se vrátila dnes odpoledne, aby nás odměnila tím, že si vyslechneme prezentaci její zprávy, Claire. Thank you, Chair, for your very kind words. Děkuji vám, pane předsedo, za velmi laskavá slova. Uh, firstly, um, you have... Tak především máme tady zprávu o nevládních organizacích, což je naše stanovisko pro kontrolní výbor. Já myslím, že Eh, tady jasně vyjadřujeme, jak si ceníme role, kterou sehrávají nevládní organizace a jak si ceníme jejich práce. A možná, že by bylo dobré eh, vyjasnit definice pro tedy tu práci, kterou eh, vykonáváme prostřednictvím těchto organizací. Možná by bylo dobré také mít lepší údaje, abychom mohli rozhodovat kompetentně. Já vítám zjednodušení, kterému došlo a e, myslím, že je tady e, konsensus na tom, že opravdu je nutné zjednodušit e, celou situaci a přístup k penězům, také harmonizace standardů a, a Eh, postupu, například Priamos a eh, systém řízení v DG Home a DG Just. Pokud se týče eh, limitu spolufinancování, mělo by být řečeno, že ten současný limit 20 to je celkem vhodně stanoveno, poněvadž Jde nejenom o nevládní organizace, ale také organizace soukromé. A i kdybychom kdyby poskytovali příliš eh, peněz, tak už se dostaneme mimo tu definici nevládní. Ten eh, program tam je důležité samozřejmě eh, načasování, ale pokud Eh, tedy nastává problém, pokud rozhodování je příliš pozdě a pak zbývá, na málo, pak zbývá málo času na vynakládání těch prostředků. No a kromě toho pro menší eh, nevládky ten způsob, jak by měli tedy zaznamenávat svoje dary, dary tedy, tedy to, co dostávají eh, nejenom v penězích, ale také třeba jako práci eh, nebo eh, jako řekl bych deputát. Je me tourne vers euh, nos collègues. Ano, Pan Zdechovský požádal slovo, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jako to, jakožto stínový zpravodaj za EPP, já eh, se musím eh, do toho ponořit hlouběji. Nicméně už teď eh, mám určité nezodpovězené otázky. Za A patří k ním toto. Na posledním eh, zasedání jsme eh, hlasovali o eh, ten companion a to je o složení expertních skupin. A já se ptám, jak mm, to navázat na toto stanovisko. A za druhé, poněkud konkrétnější bych byl v těchto otázkách. Souhlasím s vámi, že je důležité eh, mít eh, eh, řádná, spolehlivá a dobře strukturovaná data o financování NGO. Finanční systém, který pomáhá příjemcům z rozpočtu komise, a máme také příjemce z Evropského rozvého fondu, kteří jsou ale registrováni. Nešlo by třeba eh, rozlišovat podle typu organizací, jako třeba NGO, univerzita nebo soukromá, univer- soukromá firma. Komise shromažďuje pouze ta nezbytná data pro to, aby mohla eh, vyplatit požadované platby aby mohla provádět další finanční operace. Příjemci nemusí eh, říci nebo uvést, eh, jakým typem organizace jsou, jenom tedy říkají, zda reprezentují jednotlivou osobu nebo organizaci. A dále budu se muset více zaměřit na vaše návrhy eh, v odstavci 5. Eh, tady je požadavek na 20% spolufinancování a v odstavci 7 je požadavek, aby komise eh, proskoumala možnosti zaučtování například dobrovolné hodiny a podobně pro malé nevládní organizace. Eh, nevládní organizace dostávají už eh, dva typy grantů, jednak za koncept konkrétní akce a také na provoz. Ty provozní granty se zakládají na analýze rozměru činnosti, eh, jejich dosahu na každoročním nebo ročním pracovním plánu. A sice posuzují se priority a tak dále, spíše než jednotlivé projekty. A je to tedy spíše otázka eh, souladu s obecnými eh, zájmy Unie, eh, případně sledování cílů nebo politiky Unie. Já si myslím, že to je velice důležité a hovořili jsme o tom už dříve v souvislosti s víceletým výhledem a jeho revizí. Tolik tedy mé hlavní poznámky k této zprávě a velmi rád s vámi budu spolupracovat na finalizaci textu a e, předpokládám, že to bude tak skvělá zpráva jako e, zpráva pana Olbrichta a paní Zabeltova. Merci. Děkuji. Ještě někdo chce slovo? Mm, já bych chtěl eh, poděkovat Claire Moody, Moody za prezentaci a eh, dovolte, abych zdůraznil eh, to, že je ten požadavek transparentnosti. Na to jsme také narazili na cestě v Libanonu, v Jordánsku, v Turecku. A zdá se, že by se nám to všechno usnadnilo, kdyby naši partneři, ať jsou to vláda nebo nevládní organizace, aby byly transparentnější v plnění svých programů. A potom bod 7, ty malé nevládní organizace. No, určitě, to je velice těžké, aby malé nevládní organizace vůbec mohly respektovat eh, všechny ty procedury Evropské unie. A mm, my hodně očekáváme, máme velká očekávání od revize finančního nařízení, že všechny ty procedury se odlehčí a nakonec eh, podle vás, co to je malá nevládní organizace? Jak odlišit malou nevládní organizaci od eh, té, která není malá? Takže pokud nejsou další otázky, tak ještě dám slovo Claire Moody, která to uzavře. Uh, uh, já bych eh, prostě chtěl poděkovat vám oběma za předložené komentáře. Ano, eh, skutečně eh, laťku mě stavíte velmi vysoko. Nicméně já věřím, že se nám podaří nějakým způsobem dosáhnout společného řešení v těch bodech, které jste zmínili. Děkuji vám. Merci. Alors, les amendements. Děkuji pozměňovací návrhy. Pokud budou, tak eh, aby byly přijatelné, tak je třeba předložit do 30. května 18 hodin a na výměna názoru 15. června a přijetí stanoviska ve rozpočtovém výboru, možná ne 30. června, ale 27. protože 30. června tady bude taková kolize protože asi zrovna dostaneme návrh rozpočtu na rok 2017. A 15. prosince eh, eh, eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu bude hlasovat a my bychom měli mít možnost hm, přijmout toto na plénu v lednu 2017. To jsou naše plány do budoucna. Zdá se, že jsme tím vyčerpali program. Ještě má někdo nějaké otázky, které chcete zmínit? Pokud ne, tak já ukončím schůzi a ještě upřesním, že příští schůze se bude konat 15. a 16. června. A, takže určitě nám to bude chybět, že se neuvidíme do té doby. Děkuji. Hezký večer.